oui, absolument. Proszę Państwa, zacznijmy dlatego, że... Dámy a pánové, zahájíme dnešní zasedání v 8 hodin. Mezi nás přijde pan komisař Hogan, takže navrhuji, abychom začali schválením programu jednání. Nikdo s tím nemá žádný problém. Jak vidím, druhý bod oznámení předsedy. Zde bych chtěl přivítat paní Paulsen, respektive rozloučili jsme se s paní Paulsen a vítáme pana Jasenka, který paní Paulsen nahradí a velice se těšíme na vzájemnou spolupráci. Vaše situace je nelehká, protože vaše předchůdkyně nasadila laťku velice vysoko, nicméně jsem pevně přesvědčen, že naše spolupráce bude výborná. Nyní, dámy a pánové, připomenu jazykový režim. Máme 21 jazyků a Teď předám slovo panu Dantanovi, který nám představí bod číslo 3 na programu jednání. Je to bod, o kterém budeme hlasovat. Já myslím, že není před potřeba, abych nic říkal na úvod. Máte slovo, pane Dantane. Děkuji, pane předsedo. Dvě informace. Nejdříve, já myslím, že každý se seznámil s tou informací, která byla šířena sekretariátem komise před chvíli je tam chyba v hlasovacím seznamu, je tam jeden pozměňovací návrh, který byl opomenut, je to strana 15, alespoň teda u mě v mé verzi, tady strana 15, část 1, kapitola 2, eh, odstavec 7 a potom eh, podparagraf 3, 324, to byl pozměňovací návrh pana Ašo a potom NV 61, tam musíme dát ještě pozměňovací návrh 156, číslo 156, ten byl opomenut. A ještě bych chtěl uvést, že po zasedání stínových zpravodajů jsme měli diskusi ohledně klonování. Většina politických skupin vyjádřilo stanovisko, které mě vedlo k tomu, že nepodporuji pozměňovací návrhy o klonování. A na začátku trialogu budeme žádat na komisi a radě prohlášení ohledně možnosti mít specifický text, specifickou legislativou ohledně klonování. Já vám pokorně přiznávám, že jsem nebyl schopen pustit se do legislativního textu, který se týká eh, těchto technických postupů. Takže požádáme komisi, aby připravila specifický text ohledně klonování. My víme, že existuje už jeden text, kde byla většina, kde se zakazuje valorizace, ekonomická valorizace klonování ale my se domníváme, že by nebylo dobré, aby tady byl rozpor s textem, který právě je podroben eh, jednání na trialogu. Mikrofon. Nevidím pytání do pana posla sprawozdawcy. Zdá se, že nikdo další nemá žádný dotaz, takže přistoupíme k hlasování. Pane kolego, já chci jenom říci, že nemám hlasovací kartu, takže pokud by to bylo možné zohlednit. Dobře, vezmeme to v potaz. Ještě jedna žádost z mé strany. Souhlasili byste s tím, že pokud uvidíme, že je zde většina, nebudu se ptát, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. A že bych tedy to takto neprocházel jednotlivě, když uvidím, že je zde jasná většina. Že bychom tak ušetřili čas. Souhlasili byste s tím? E, otwieram w takim razie e, kto je, e, głosujemy nad poprawką. Dobrze, takže nejprve nw 8 Chci připomenout, že máme 157 pozměňovacích návrhů pana zpravodaje, celkem jich je 346 a je zde také 12 kompromisních pozměňovacích návrhů. Nyní tedy návrh čísla 8, kdo je pro? proti. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Třicet dva hlasů pro, Dobře, tak teď je 186. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Nyní 16. Kdo je pro? Schváleno, děkuji. 17. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. Není kompromis. Budeme hlasovat elektronicky o kompromisu A. Můžete hlasovat, prosím. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Kompromisní návrh byl přijat. Nyní 192, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 194. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zamítnuto. Nyní kompromisní návrh B. Budeme hlasovat elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Zamykám hlasování. Končím hlasování. a návrh byl přijat. Nyní NV11. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 197, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh C. Hlasujeme opět elektronicky. Głosujemy. Zamykam głosowanie. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní 21. Pana zpravodaje, kdo je pro? Pro schváleno. 203. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 204. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 205, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 206, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 22 zpravodaje a 13 envy. Kdo je pro? Schváleno. 23 to je velice důležitý návrh a proto navrhuji hlasovat elektronicky. Hlasujeme elektronicky o návrhu 23. Dotyczy by byla Tento návrh se týká klonování. Končím hlasování. Proszę Państwa, já věděl e, wiedziałem, jaki ale to poprawka do... Já jsem věděl, jak to dopadne. Toto je skutečně ten jeden z nejpodstatnějších návrhů, proto jsem o něm chtěl hlasovat elektronicky. Nastane to ještě u dalších dvou návrhů, kde si dovolím navrhnout elektronické hlasování. Nyní 208. 14, pardon, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 15, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 209, kdo je pro? Proti, Zamítnuto. Návrh 24, který je, se shoduje s 210 a 16, kdo je pro? Schváleno. 25, kdo je pro? Schváleno. 26, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 211. Budeme opět hlasovat elektronicky. Hlasujeme o návrhu 211. Samozřejmě mám určité očekávání, pokud jde o výsledek, počkáme si na něj. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní je 212. Hlasujeme opět elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pan Heusling eh, 213, kdo je pro? Schváleno 214. Další velice důležitá záležitost, proto o tomto návrhu budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Děkuji, návrh byl zamítnut. 215, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 216, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 27, kdo je pro? Děkuji. Nyní kompromis D. Můžete hlasovat, prosím. Hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 31. Kdo je pro? Děkuji. Kompromisní návrh E. Můžete hlasovat, prosím. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 227. Kdo je pro? Je to návrh pana Hojzlenka. Kdo je proti? Zamítnuto. 36. Myslím, že to ani nepotřebujeme. Ne, je to 36 pana zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji, schváleno 228. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní kompromisní návrh F. Otevírám hlasování. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji. Nyní návrh 43. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 45. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 46. Kdo je pro? Schváleno. 232. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Není kompromis G. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 49. Pana zpravodaje, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 241. Děkuji. Nyní návrh číslo 50. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 51. Pan poslanec. 51. Zpravodaj, kdo je pro? Děkuji, přijato. A nyní návrh číslo 52 pro. Děkuji, přijato. 53 pro. Děkuji, přijato. 54 pro. Přijato. 45, kdo je pro, přijato. 56, kdo je pro, také přijato. 57 a tak dále, kdo je pro, také přijato. 58 a 249 pro, přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o kompromisu H. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Takže kompromis byl přijat. Teď 251 pro. Přijato. 60 pro. Děkuji, přijato. 61 pro. Přijato. 252 pro Přijato. Dvěstě šedesát, kdo je pro? Přijato. 254, kdo je pro? Přijato. šedesát tři pro. Dobře, takže 254 budeme ověřovat, kdo je pro. 254. Hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu. 254. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Elektronicky ověříme toto hlasování. Hlasujeme nyní. Zamítnuto. 63 pro, Děkuji, přijato. 255 pro, proti, zamítnuto. Nyní budeme ověřovat 255. Hlasování je zahájeno, ověříme 255. Elektronicky hlasujeme nyní. Hlasování je ukončeno. Omlouvám se, říká pan předseda. Eh, tento návrh byl přijat. Teď 256. Kdo je pro? Proti? Přijato. 257. Ne. Nyní 64. Budeme hlasovat o návrhu 64. Kdo je pro? Pane Egnu? Zdá se, že tady nemáme tlumočení do angličtiny od 257, nebo ohledně 257. Já jsem neviděl, o čem se hlasuje, nemohl jsem hlasovat. A nevím, jestli hlasovali všichni, nebo jsem to byl jenom já, kdo nemohl hlasovat. 257, o tom jsme nehlasovali, to odpadlo, protože jsme přijali návrh 256, takže o tomto návrhu se nehlasovalo. 257 odpadl, nebo odpadlo. Nyní hlasujeme o návrhu 64. Kdo je pro? Přijato. 65 pro. Přijato. A nyní přecházíme na kompromis I. Zahajuji hlasování ke kompromisu I. Hlasujeme nyní. Hlasování je ukončeno. Přijato. 68 nyní. Zpravodaj, kdo je pro? Děkuji, přijato. Šedesát devět, kdo je pro? Přijato. Kompromis, eh, kompromis je. Hlasujeme nyní. Hlasování je u konce. Přijato. A nyní 71 a 32. Zpravodaj, kdo je pro? Přijato. Další návrh. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky, hlasujeme o návrhu 33. Hlasujeme nyní. Hlasování je zakončeno. A je to přijato. S těsnou většinou. 72 pro. Děkuji, přijato. A kompromis K. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Děkuji mnohokrát. A nyní 278 pro, proti. Zamítnuto. 74 pro, přijato. 279, kdo je pro, přijato. 76, přijato. 77, kdo je pro, přijato. 78 pro, přijato. 79 pro, přijato. 80 pro, přijato. 281, kdo je pro, proti, zamítnuto. A nyní návrh 81, autorem je zpravodaj pro, proti, přijato. A nyní návrh číslo 82. Kdo je pro? Přijato. 36. Kdo je pro? Přijato. A nyní 282. Kdo je pro? Přijato. 284 pro, proti, zamítnuto. 84, kdo je pro, přijato. 85 pro, přijato. 285. Ne, to odpadá protože 85 byla přijata. Takže budeme nyní hlasovat o návrhu 86. Kdo je pro? Přijato. Osmdesát sedm pro, přijato. Osmdesát osm pro, přijato. Osmdesát devět pro, přijato. 287 pro, proti, zamítnuto. 288 pro, proti, zamítnuto. 90 pro, pro přijato. 91 pro, přijato. 92. Autorem je zpravodaj. Kdo je pro? Přijato. Dvěstě osmdesát devět pro. Přijato. Dvěstě devadesát dva pro. Proti. Zamítnuto. 293 pro, proti, zamítnuto. Takže 296. Kdo je pro? 296. Děkuji. Přijato. 297 pro. Děkuji, přijato. Devadesát tři pro. Děkuji, přijato. 301, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. A nyní 302 pro, přijato. 95 pro, Přijato. 303 pro. Přijato. Děkuji. Sto čtyři. Kdo je pro? Ne, tam předseda se opravuje, to 102. Kdo je pro? Návrh 102. Děkuji, přijato. Nyní návrh 104. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. Nyní návrh 105. Kdo je pro? Přijato 106. Kdo je pro? Schváleno. 107. Kdo je pro? Přijato. 39. Envy. Kdo je pro? Schváleno. 108. Zpravodaje. Kdo je pro? Schváleno. 109. Zpravodaje. Kdo je pro? Schváleno. 110. Zpravodaje. Kdo je pro? Schváleno. 40 envy. Kdo je pro? Schváleno. Návrh 111. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 112. Kdo je pro? Schváleno. 113. Kdo je pro? Schváleno. 114. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. 115. Schváleno. Nyní 305. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 116. Kdo je pro? Schváleno. Návrh 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 306. Návrh byl zamítnut a nyní přecházíme k návrhu 117. Kdo je pro? přecházíme k návrhu 41. Envy. Kdo je pro? Pan Karty hlasoval proti, takže to bylo vlastně 22 hlasů pro, 22 proti, tudíž zamítnuto. To k předchozímu návrhu. Nyní k návrhu 41, kdo je pro, proti, zamítnuto. 118, kdo je pro, schváleno. 119, kdo je pro, schváleno. 307, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 120, kdo je pro, přijato. 121, kdo je pro, schváleno. 308, kdo je pro, proti, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat od 123 do 134 o návrzích pana zpravodaje, takže můžeme hlasovat ten blok? Ano, děkuji. Takže od 123 do 134, kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Nyní návrh číslo 135 zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Nyní 300. 136. Kdo je pro? Schváleno, děkuji. Nyní 312, 313, 137, kdo je pro? Schváleno. Nyní 138, kdo je pro? Schváleno. 139, kdo je pro? Schváleno. Nyní návrh 43 Envy, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 141 a 44 Envy, kdo je pro? Schváleno. Kompromisní návrh L. Zahajuji elektronické hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní 45. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 315. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 316. To je totožné s návrhem 46. Kdo je pro? Schváleno. 144 nyní. Kdo je pro? Kdo je pro 144, prosím? Děkuji, schváleno. Nyní vteřinku, prosím. Budeme hlasovat o návrhu 48 NV. Kdo je pro? Proti? zamítnuto. 310. 146, pardon, vyjednalo se o 318, nyní 146, 49 envy, schváleno. 319. Kdo je pro 319? Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Budeme hlasovat o návrhu 319. Elektronicky můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrhu 320. Schváleno, děkuji. 321, kdo je pro? Děkuji schváleno. 147, kdo je pro? Děkuji schváleno. 322, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 148 a 51 envy. Schváleno. 149. 53, Kdo je pro? Schváleno. 150 a 54 envy, kdo je pro, schváleno 151 a 55, kdo je pro, schváleno. Návrh 323. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme tedy 323. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A vy jste hlasoval jak? Aha, takže byl přijat. Můžeme tedy přejít k návrhu 154. Je dobře, že mě kontrolujete. Je to 154 a 57, kdo je pro, proti schváleno. Nyní 155 a 57, kdo je pro. Děkuji, schváleno. Návrh 324, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní návrh, který byl doplněn dodatečně panem Dantánem, a to je 156. Kdo je pro? Je to návrh k návrhu číslo 324. Hlasování. Hlasujeme na vaši žádost tedy elektronicky. Hlasujeme o návrhu 324. Končím hlasování. Děkuji. Nyní tu máme návrh 156 pane Dantana. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Dále hlasujeme o 325, kdo je pro. Schváleno 326, kdo je pro, proti. ...325 byla schválena, 326 zamítnuta. Není 327, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 328, kdo je pro? Schváleno. 329, kdo je pro? Proti? Schváleno. Nyní návrh 329 eh, ještě jednou, tentokrát elektronicky, abychom to ověřili. Myslím, že to bude zamítnuto. Od... Zamítnuto. Skutečně to tedy bylo zamítnuto. Nyní návrh 330. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 331. Kdo je pro? Schváleno. 332. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 333, kdo je pro, proti, zamítnuto. 334, kdo je pro, proti, zamítnuto. 335, kdo je pro, proti, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 338. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 67, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Dále návrh 339. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 157. Chcete to ověřit? Chcete ověřit 339? Dobře, ověříme ji elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 157. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 341. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní návrh. 342. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 343. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 344. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Nyní návrh 158 pana Dorfmana. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 159, kdo je pro? Schváleno. Návrh číslo 1 pana zpravodaje a 1 Envy, kdo je pro? Schváleno. Návrh 160, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 2 kdo je pro? Schváleno. Návrh 3. Kdo je pro? Schváleno. 162. Pana Eniu. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 163. Pana Dorfmana. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. 164. Kdo je pro? Schváleno. 165. Kdo je pro? Schváleno. Návrh 3 z pana zpravodaje. Kdo je pro? Schváleno. Návrh To 67. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Schváleno. Návrh 4 zpravodaje, kdo je pro, schváleno. Návrh 5 zpravodaje, kdo je pro, schváleno. Návrh 169 pana Budy, kdo je pro, schváleno. Návrh 7 zpravodaje a 5 Envy, kdo je pro, schváleno. Návrh 8 zpravodaje, kdo je pro, schváleno. Návrh 6 NV, kdo je pro, schváleno. Návrh 170, kdo je pro, schváleno. devítka kdo je pro, schváleno. 171 a desítka, to jsou identické návrhy. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 172, kdo je pro? schváleno. 173, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 174, kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Budeme hlasovat o návrhu 174. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. I nyní po započítání dalšího hlasu je zamítnut. Nyní návrh 175, totožný se 176 11, kdo je pro, proti, zamítnuto. 177, kdo je pro, proti, zamítnuto. 178, kdo je pro, proti, zamítnuto. 179, kdo je pro, proti, zamítnuto. 12. Zpravodaje 7 Envy, kdo je pro, schváleno. Tři totožné návrhy. 180, děkuji za schválení. 182, kdo je pro, děkuji schváleno. 184, kdo je pro, schváleno. 100 85. Kdo je pro? Proti? Ověříme 185 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 15 pravodaje. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. A tímto se dostáváme k závěrečnému hlasování o návrhu v pozměněném znění. Budeme hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Hlasujeme tedy o návrhu v pozměněném znění. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní zahajuji hlasování o návrhu legislativního usnesení jako celku. Je to opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Poprosím o uzavření toho předchozího hlasování, abychom mohli hlasovat nyní, takže můžete hlasovat. Je možné zahájit hlasování, žádá pan předseda. Dobře, takže návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o rozhodnutí o zahájení meziinstitucionálního vyjednávání. A na to potřebujeme alespoň 23 hlasů pro. Opět se jedná o jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Rozhodnutí bylo přijato a gratuluji panu Dantanovi. máme chvíli času. Či pan posel... Dámy a pánové, teď máme ještě trošku času. Chce pan Danten něco říci nechce. Takže eh, teď eh, další bod je setkání s panem komisařem ve 20 hodin přesně, to znamená vyhlašuji pětiminutovou přestávku. Eh, přegusování té. Děkuji všem za velmi hladký průběh hlasování.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 dámy a pánové. Dostáváme se k druhé části naší dnešní schůze, na které chceme přivítat eh, tady pana komisaře. Je to náš komisař. Doufám, že vám nevadí, že vám tak budu říkat. Náš, pane komisaři. Jak si možná vzpomínáte, v roce 2013 byla zavedena nová lesnická strategie. Pak vznikla také zpráva z vlastní iniciativy paní Kestinger. A tato zpráva byla přijata obrovskou většinou v parlamentu. Eh, ta zpráva zmiňuje nutnost zaujmout komplexní přístup, zmiňuje koordinaci a během diskusí v plénu komise uvedla, že se s námi setká a bude nás informovat o procesu implementace. Evropská komise vydala víceletý implementační plán, ten byl vydán v září. A pan komisař splnil svůj slib, je zde dnes večer mezi námi a asi k nám bude hovořit o tom implementačním plánu. Doufám, že nám řekne také něco o tom, co přijala komise ve smyslu toho nového víceletého implementačního plánu pro novou lesnickou strategii. V angličtině se tomu říká Forest Map. Nemyslím si, že musíme hovořit o tom celém dokumentu, nebo respektive já o něm hovořit nechci, protože to je dokument komise. Tím pádem zde velice srdečně vítám pana komisaře. Nejprve dostane slovo on, poté dostanou slovo koordinátoři a poté všichni ostatní, kteří o to ještě budou stát. Dámy a Pánové, toto téma je na nejvýš zajímavé, ale prosím, buďte co nejkonkrétnější. Teď má slovo pan komisař. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi velkým potěšením mezi vámi dnes být a představit vám víceletý implementační plán pro Evropskou lesnickou strategii. Rád bych poděkoval všem kolegům, eh, komisařům Běnkovské a Velemu, kteří se přispívali do této práce. Tento plán je výsledkem konstruktivní úzké spolupráce s členskými státy během celého přípravného procesu a reflektuje takhle ak- aktivní eh, účast eh, zastoupených stran v lesnictví. Evropský parlament zde samozřejmě také hraje důležitou roli svým zúčastněným do návrhu lesnické strategie EU. Děkuji tomuto výboru za přípravu zprávy z vlastní iniciativy o nové lesnické strategii EU, tedy jak pro lesy, tak pro lesnický sektor. A chci ocenit roli zpravodajů zejména paní Kestinger a ostatních stínových zpravodajů. Všichni si velice dobře uvědomujeme, jakou hodnotu evropská společnost přičítá lesům. Lesy jsou jeden, jedno z nejdůležitějších využití půdy, zhruba 40% celkové půdy v EU a za posledních 50 let soustavně expandují. Lesnictví je naprosto zásadní hospodářský sektor, který zajišťuje, že naše venkovské oblasti zůstanou živoucí a udržitelné. Lesnictví nabízí zhruba 3 miliony pracovních míst v EU, zajišťuje prostředí pro přírodu, eh, divoká zvířata. Je to v podstatě největší bioekosystém a hraje největší roli při ochraně biodiverzity v EU, zajišťuje celou řadu důležitých funkcí ekosystému. Nakonec lesnictví v EU představuje důležitý sektor při přechodu na nízkou uhlíkové a, a, a e, hospodářství přívětivé k, ke klimatu. Dnes stojí před celou řadou výzev a příležitostí. Poptávka po lesní biomase asi bude stoupat tím, jak stoupá poptávka tradičního eh, průmyslu, ale i bioekonomiky. Zároveň lesní ekosystémy jsou vystaveny celé řadě hrozeb, které eh, přicházejí v podobě eh, změny klimatu, častějších bouřek, požáru a nových škůdců. Proto je zapotřebí zajistit dlouhodobou udržitelnost a udržitelnost a rozvoj lesů, které vyváží jejich hospodářsko-sociálně sociální prospěch s hrozbami, před kterými stojí. Lesnická strategie má za cíl přesně toto. Konkrétními cíly této strategie je posílot snahy EU směrem za udržitelnější zprávou lesů, včetně snižování odlesňování na globální úrovni a zajistit, že všechny lesy v EU budou spravovány podle udržitelných plánů a principů. Rád bych připomněl, že usnesení Evropského parlamentu zdůrazňuje, že implementace lesnická strategie EU musí probíhat víceletým koordinovaným procesem, má probíhat efektivně, koherentně, při minimální administrativně. To jsou všechno prvky, které jsou plně reflektovány ve víceletém implementačním plánu. Tento plán je naprosto konzistentní s mým závazkem zjednodušovat činnost i v ostatních oblastech činnosti. Máme konkrétní seznam aktivit a prostřednictvím nich tento víceletý plán povede nás i celý sektor k tomu, že se dosáhnou cíle EU 2020 pro lesnickou strategii v rámci jednotlivých jejich odvětví. Snažíme se dosáhnout koordinace, co se týká politik týkajících se lesnictví, zejména s ohledem na životní prostředí a zúčastněné strany. To je koordinace, která je stále důležitější vzhledem k tomu, jak důležitá rozhodnutí nás čekají v rámci ehm, energetické unie do roku 2030. Bude se měnit užívání půdy i lesnictví a máme zde i energetický rámec do roku 2030. Také musíme být konzistentní s novou politikou pro udržitelnou produkci biomasy a biopaliv, kterou navrhne komise v letech 2016 až 2017 jako součást balíčku o obnovitelných zdrojích energií a souvisejícího hospodářství. Jak zdůrazňuje i Evropský parlament ve svém usnesení, víceletý lesnický plán uznává, že je potřeba prioritizovat a podporovat konkurenceschopnost a udržitelnost lesů. Je potřeba podporovat venkovské městské oblasti a rozšiřovat povědomí je e, to také v souladu s politickými pokyny předsedy Junkra. Nesmíme zapomínat, že lesnický průmysl v Evropě představuje zhruba 7% HDP ve výrobě. Je to velice důležitý přispěvatel zejména k tvorbě pracovních míst na venkově, kde alternativy práce jsou poměrně omezené. Tím, že se navýšuje poptávka po biomase, získává lesnický sektor obrovský potenciál, může dále růst a může dále přispívat um, růstu pracovním místům a investicím. Víceletý plán pro lesy podporuje využívání dřeva jakožto obnovitelného um, a udržitelného surového materiálu a může vybudovat celý sektor ekonomiky v EU a významně přispět k dekarbonizaci naší ekonomiky a vytvořit eh, energeticky robustnější unii. Tento plán rovněž zdůrazňuje soudržnost mezi jednotlivými politickými nástroji, které podpoří jeho implementaci. Programy na rozvoj venkova poskytují členským státům sadu možných opatření, například investice do lesnických technologií, zpracování a marketingu, nebo podporu pro různé svazy producentů a jiné skupiny. Eh, máme zde 87 pravidel, která už byla implementována, máme konkrétní návrhy pro těch zbylých 31. Lesnictví získalo 7,2 miliardy euro na období 2014 až 2020. Víceletý lesnický plán hodnotí, jakým způsobem tyto peníze mohou přidat další přidanou hodnotu a jak je lépe a efektivněji používat. Spolupracujeme s EIF i EIB a vyvíjíme efektivní finanční nástroje, které budou cílit na lesnictví a přístupně členským státům. Chceme tento produkt, chtěli jsme tento produkt původně eh, představit do konce letošního roku, pravděpodobně ho přistavíme ale až v roce příštím. Další nástroj EU pro implementaci této strategie je sedmý environmentální akční plán, který nabízí rámec pro zlepšování environmentálního managementu. To mě velmi těší, protože společně se strategií parlamentu a rady jako součást programu irského předsednictví v roce 2013 to představuje velice důležitý prvek. Dále zde máme výzkumný program v rámci Horizontu 2020, což eh, rovněž zajišťuje důležitou finanční podporu pro další budoucí rozvoj tohoto sektoru, zejména bioekonomiky prostřednictvím bio průmyslu eh, a veřejně soukromých partnerství. Víceletý lesnický rámec se rovněž zaměřuje na globální úroveň. Evropská unie je na špici v boji proti nelegálnímu kácení a degradaci lesů. Zaměřujeme se na různé akční plány na obchodní úrovni, ale i na úrovni trestního stíhání, to už je od roku 2003 a v nedávné době takzvaná iniciativa Red Plus. V rámci těchto aktivit se má sformulovat akční plán v rámci lesnického výboru a eh, také konkrétní plán pro konkrétní lesní typy. Jak víte, lesy se liší v EU, proto potřebujeme subsidiaritu a proporcionalitu. To je v jádru celé této strategie. Podpora parlamentu pro implementaci této strategie, si, podpory parlamentu si velmi ceníme v této oblasti. Budeme implementovat a informovat parlament o konkrétních akcích a, doufejme, že se to odrazí v našich dalších rozpravách. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme, pane komisařu. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Jak jsem řekl, začneme zástupci politických frakcí. Paní Köstinger, prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji vám za možnost zde dnes večer s vámi na toto důležité téma diskutovat. Je to naprosto zásadní strategie a zejména v tomto výboru jsme eh, na ní velmi výrazně pracovali chceme, aby Evropa měla silnější pozici v rámci této strategie. Vy jste o tom už trošku hovořil. Eh, ta strategie představuje obrovský objem úkolů. Jde o to přispívat k hospodářskému růstu, přispívat k tvorbě energií a tak dále a tak podobně. A v rámci toho si myslím musíme uvědomit, že potenciál našich lesů musíme daleko více využívat. A zde a myslím si, že to bylo jasně slyšet i ve vašem příspěvku, je potřeba, aby tato strategie byla skutečně motorem, který, aby se tak řeklo, nahodí tyto další aktivity a spustí ten řetězec eh, tvorby hospodářských a dalších hodnot. Nicméně je potřeba to vnímat vyváženě. Dovolte mi zmínit jeden konkrétní bod. Je to něco, o kterém jsme i my zde ve výboru intenzivně diskutovali, a to je zapojení vlastníků lesů a lesních hospodářů. My jsme zdůrazňovali, že považujeme za naprosto zásadní, aby ten stávající lesnický výbor měl důležitější, podstatnější funkci. Já se chci zeptat, jakou představu máte o tom, jak by tohoto mohlo být dosaženo. Je potřeba uvědomit si, že legislativa a zejména evropská legista, legislativa zdůrazňuje i majitele těchto pozemků. Zmíním jenom klíčové slovo Natura 2000 a ostatní programy a myslím si, že by bylo záhodno, abychom diskutovali s těmi, kteří jsou přímo zasaženi naší legislativou, abychom se jich ptali na jejich názor. A je potřeba, abychom eh, tento surový materiál, tento, tuto surovinu, kterou máme v našich regionech, řádně využívali. Doufám, že i náš výbor bude moci dále přispívat k vašim konkrétním návrhům. Zajímalo by nás, jaké jsou vaše vize do budoucna, jakým způsobem bychom mohli dále silněji a společně jednat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan de Castro. E eh, děkuji, pane komisaři. My jsme vždy velmi rádi, eh, když zavítáte na náš výbor. A my bychom eh, byli rádi vás provázeli i v rámci Junckerova plánu. Lesnici je velmi důležité. Náš výbor se tím zabýval a také kolegové o tom nyní hovořili. A i vy jste to zdůraznil ve svém vystoupení. My bychom rádi využili eh, této příležitosti a měli s vámi dialog a hovořili o všech potížích a všech problémech, kterým čelí evropský zemědělský sektor. A v této souvislosti eh, musím eh, připomenout, že jste velice rychle reagoval na zootechnické záležitosti, ale jsme velmi kritiční z hlediska některých bodů v této oblasti. A chtěl bych využít této příležitosti, abych vám připomenul, že co se týče nařízení ohledně mléka a ovoce ve školách, Evropský parlament se angažoval proto, aby toto nařízení zůstalo eh, na pořadu jednání Evropské unie. Ale nyní slyšíme hlasy ze strany rady, že je zde snaha vyloučit Evropský parlament eh, ze spolurozhodování. Chci vám jenom říci, že my takovéto řešení nikdy nepřijmeme a Doufáme, že vy, pane komisaři, budete obhajovat eh, roli eh, parlamentu v tomto ohledu. Děkuji. Prosím, eh, paní Millerová. Já, Herr Vorsitzender. Ano, pane předsedo, pane komisaři, srdečné díky za tuto zprávu ohledně provádění strategie v lesnictví. To samozřejmě hraje velkou roli z hlediska soukromých vlastníků lesů. A mm, my teda vnímáme příspěvek komise v tomto ohledu. Minulý týden jsem byla na našem okresu a tam jsme udělovali takzvanou lesnickou cenu. E, tam se soustředili majitelé lesů, ty jsou součástí této organizace. A mm, ty právě eh, se velmi zajímali o všechny tyto plány ohledně realizace. Oni samozřejmě eh, mě navedli na tu cestu, eh, kterou bych nyní chtěla vyjádřit, v tom smyslu, že Komise by měla důvěřovat také těmto majitelům, kteří se snaží hospodařit se svými lesy v duchu Eh, ekologie. Já myslím, že toto je zásadní bod. Méně byrokracie, ano, a je nutné se snažit eh, postupovat eh, srovnatelným způsobem v rámci všech 28 států. Nicméně vidím tady velké problémy. Když hovoříte o horizontu 2020 a je tady 7,2 miliard eur, které jsou k dispozici, všechny tyto prostředky jsou naplánovány. A já tady nedokážu rozpoznat, že eh, skutečně eh, tyto prostředky budou věnovány na specifické lesnické programy. Jistě je tady inovační program, ten by měl být eh, také prováděn ze strany obcí a vím, že mnoho soukromých vlastníků lesů eh, nemůže profitovat eh, z těchto plánů. A přesto já bych byla ráda, kdybychom je vnímali jako nezávislé hospodáře, kteří musí eh, hospodařit ve svých lesích a není tedy možné vylučovat z těchto hospodářských plánů Natura 2000. Mm, Děkuji. Flaninger. Eh, thank you very Děkuji. Význam lesnictví v Irsku se, myslím, prokázal v dobách, kdy nastoupila do úřadu tato vláda, kdy se diskutovala o tom, zda lesnictví bude celkově rozprodáno, abychom splatili dluh, který vůbec neměl eh, vzniknout, ale to je jiná věc. Zkrátka se o tom hodně diskutovalo a vedlo to eh, k velkému zájmu, který se probudil u veřejne, o veřejnosti, pokud jde o lesy obecně. A my jsme zjistili, že to je uh, velice eh, důležitý majetek, který máme, který napomáhá udržovat ekosystémy, tvoří biomasu, umožňuje rekreaci a tak dále a tak dále. A nakonec eh, to díky opozici prodáno nebylo, protože jsme dokázali jasně argumentovat, proč by k tomu nemělo dojít. Přesvědčili jsme tedy vlastní vládu, z níž vzešel i tento eh, komisař. A v důsledku toho všeho jsem se sám začal hodně zajímat o firmy, které působí v tomto odvětví. A e, pracoval jsem s organizací Quilsha, což je polostátní organizace, která obhospodařuje většinu lesů. A jako komisař se vás chci zeptat, zda nám pomůžete, protože my jsme slyšeli informace o tom, že dochází k rozsáhlým podvodům a bohužel se snažíte teď postarat o evropské lesy, tak snad se postaráte i o irské lesy, protože to poslední, co potřebujeme v lesnictví, jsou informace o podvodech. My se obracíme na policii v této věci, ale bohužel polostátní organizace uh, Eh, nespolupracuje příkladným způsobem. Je potřeba, aby ministerstvo zasáhlo a spolupráci eh, nařídilo a já jdu tedy v hierarchii ještě dál. Obracím se na vás jako na komisaře, který dříve působil v této vládě a chci se zeptat, když vás teď budu informovat o této věci, můžete v ní zakročit, protože my jsme skutečně slyšeli nařčení, které se týkaly 80 až 90 milionů eur které byly podvodným způsobem využity. A my bychom chtěli vědět, zda to je pravdivá informace a pokud ano, chceme samozřejmě, aby se zakročilo, protože eh, jinak by to vypadalo, že firma, která obhospodařuje většinu lesů, v tuto chvíli nespolupracuje se státními úřady, s ministerstvem, s policií a tak mě zajímá, pane komisaři, zda v této věci můžete nějak zasáhnout. Děkuji, nyní pan poslanec Hojzling. Vážený pane komisaři, je pěkné, že jste tady, ale já si kladu otázku, jestli bychom měli hovořit pouze o lesnictví. Já si myslím, že je celá řada témat, kdy jste tady, eh, jsou tady témata, o kterých bychom taky měli mluvit. Takže já bych rád vystoupil a rád bych navázal na to interview, které se poskytl minulý týden ohledně eh, mlékařské dohody. Eh, tady se jedná o krizi, o existenční záležitost a také o náklady. A vy jste tehdy uvedl, že nevidíte žádné důkazy této krize. Já musím konstatovat, že to poněkud překvapilo eh, výrobce mléka, když jste eh, vlastně tak eh, odsunul možnost této krize. Eh, když říkáte, že výrobci mléka nemají žádné problémy, tak tady opravdu musíme pochybat o tom, zda jste vůbec byl schopen rozpoznat tuto krizi. A teď, co se týče dřevařského průmyslu, o tom jste příliš nemluvil. Tady eh, jde o to, že jsou tady konflikty samozřejmě z hlediska využívání biomasy a dále v zájmu z hlediska životního prostředí. Vypadá to, že to nevnímáte, tyto střety. Vypadá to, že to není pro vás téma. My máme tyto konflikty, máme problémy a e, i lidé z lesnictví to tak vnímají. My jsme dostali e, dopisy, kde si lidé stěžovali na tuto záležitost. Bylo řečeno, že se exportuje příliš mnoho dřeva a že situace z hlediska zásobování Evropy je dosti napjatá. Exporty do Číny se zpětinásobily v posledních letech, takže mohl byste k tomu zaujmout nějaké stanovisko? Je to konflikt či nikoliv? A co se týče vašeho kolega Vela, eh, myslíte si, eh, souhlasíte s ním, že je nutné přepracovat Naturu 2000, nebo je to dobrá záležitost, která se nemusí korigovat? ta Natura 2000 hm, jak si přinesla určitý přínos a nevím tady nějaké velké konflikty. Děkuji. Paní poslankyně, no pardon, pan poslanec. Q. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že tady je taková konspirace vždycky, když tady přijde eh, komisař eh, pro zemědělství. Já se vždycky dozvím eh, interní informace o jirské tak díky panu Karsemu a Flanaganovi, takže děkuji za to, ale vy nejste asi jediným, kdo se tady snaží trošku odtáhnout tu pozornost od podstaty věce. Já k tomu trochu přispěju. Já totiž jsem vyrozuměl, že podle jednacího řádu bychom vlastně vůbec neměli zasedat ve Štrasburku Štrasburku jako výbor pro zemědělství. Možná se mýlím, možná, že to je tedy nějak jinak, eh, ale možná, že nám to Eh, sekretaria teď uvede na správnou míru, ale co je důležitější, já jsem vždy měl za to, že lesnictví nebylo kompetencí Evropské komise. Zemědělství ano, to víme, ale lesnictví, bylo mi to tak eh, ze spolehlivých zdrojů řečeno, nespadá do kompetence Evropské komise. Takže když pan komisař říká, že chce minimalizovat byrokracii, tak si myslím, že tomu všichni můžeme zatleskat, ale především si říkám, že by tady vůbec byrokracie neměla být. Alespoň pokud jde o mou zemi, já velice rád tedy předám tyto informace výboru pro lesnictví u nás eh, v Británii, protože oni mají za to, že lesy jsou v jejich výhradní kompetenci. Vy jste říkal, že jsou tady klimatické změny, což je nové pojmenování globálního oteplování, k němuž nikdy nedošlo a kácení dřeva a jejich přepracování na biomasu nás zachrání. Já jsem do toho investoval a přišel jsem o ty peníze, protože ono stojí mnohem více to dřevo vytěžit a pak ho někam přepravit eh, k generaci eh, elektřiny, než eh, kolik na tom dokážete vydělat. Je to absolutně prodělečná záležitost. A všichni byste se teď měli radovat z toho, že nám rostou emise CO2, protože to znamená, že stromy porostou rychleji, takže se nemusíme dělat vůbec žádnou starost. Děkuji. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Děkuji. Já si myslím, že Pan komisař jistě záhy na všechny položené otázky odpoví. Mám tady 26 řečníků zapsaných na seznamu, takže musíme přidělit pouze 1,5 minuty řečnické doby každému, aby se na všechny dostalo. Maximálně dvě minuty. Doufám, že vám to bude stačit. Pan komisař se vyslechne dotazy a pak na ně všechny zareaguje. Paní Rensk Garcia, máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že tady pan komisař s námi dnes je, děkuji. A jinak souhlasím s tím, co řekla paní Kestinger, pokud jde o to, že lesnictví je velice důležité. Já si myslím, že je potřeba k věci přistoupit globálně, in z integračního hlediska, to je velice důležité, takže ehm, si myslím, že to je věc, kterou bychom měli řešit eh, na evropské úrovni, ale i na úrovni členských států v rámci druhého eh, pilíře SZP. U nás se to řeší eh, jako delegovaná záležitost na úrovni regionů Samozřejmě, že to záleží na struktuře každé jednotlivé země. To si ovšem myslím, že je potřeba eh, zohlednit v okamžiku, kdy se bude z Evropské unie poskytovat nějaké eh, financování. Myslím si, že by nebylo snadné financovat lesnictví pouze prostřednictvím Evropského fondu pro eh, rozvoj venkova. Vy jste minulý týden hovořili o zjednodušení eh, financování, hovořil o tom předseda Juncker a chci se zeptat eh, vás, eh, co měl na mysli tím zjednodušením, finančním zjednodušením pan předseda Juncker. Co můžeme tedy eh, očekávat, eh, že dojde ke změně eh, okamžitě nebo až v roce 2018? Samozřejmě, že to potřebují vědět především naše zemědělci, jsou velice znepokojeni tím, že nastává fáze určité nejistoty, alespoň zemědělci ve Španělsku. Děkuji. Nyní pan poslanec Prenen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je tady celá řada eh, věcí, které vítám v tom akčním plánu a jsem eh, velice rád, že pan eh, komisař Tato záhy přišel do parlamentu, aby nás ovšem informoval o tom, jak to vypadá s lesnictvím a pokud jde o klimatické změny a tak dále, zvláště v situaci, kterou vidíme teď na jihu Francii, kde dochází povětrnostním eh, jevům, které poškozují úrodu, lesy a tak dále. Tři, od, tři záležitosti. Pokud jde o využívání půdy LULUCF, eh, tak eh, zde se chci zeptat, jakým způsobem to podle vás zapadá do evropského klimatického energetického rámce, protože je vše potřeba si dobře nastavit. Pokud si to nastavíme dobře, bude to v pořádku, pokud to nastavíme špatně, bude to problematické. Takže se ptám, jakým způsobem vnímáte tu, tu vazbu mezi klimatem a energetikou. Druhá věc to už tady částečně zaznělo, to je, e, že se na evropské úrovni stále více spoléháme na biomasu ze Severní Ameriky. Chci se zeptat, e, jaký je váš osobní názor na tuto věc, protože se zdá, že e, to je trochu jaksi dlouhá vzdálenost dovážet biomasu ze Severní Ameriky. Já myslím, že by tady měla existovat snažší a udržitelnější cesta. A za třetí, Myslím si, že je důležité, abychom nestráceli ze zřetele zdravotní hledisko, k němuž přispívají eh, lesy a omlouvám se, že budu muset asi odejít ještě dříve, než eh, dostanete slovo, abyste zareagoval, protože máme v mezidobí vystoupení na plenárním zasedání. Pan Herzlichen Dank für das Wort. Auch ich habe... Srdečné díky. Já mám také několik otázek, pane komisaři, na vás. Mohla bych s vámi o lese hovořit celý večer, protože les je dostatečně důležitý, abychom si vyhradili extra na ní čas. Takže konkrétní otázka. Myslíte si, že má podporovat EU kaskádovité využívání lesa a jak si to představujete? Další otázka nebo připomínka. Vy hovoříte ve svém písemném eh, stanovisku, že tady musí být udržitelnost. Je to plánováno? Budou skutečně tato kritéria udržitelnosti fungovat v celé Evropě? A pak by mě zajímalo, Zda lesy, které patří eh, státům, těm jednotlivým eh, členským státům, zda se s nimi opravdu má příkladně hospodařit. Já vím, že to je úkol, který náleží těm členským státům, ale myslím si, že i komisař může tady uplatnit určitý vliv v tom smyslu, že by měli hospodařit eh, příkladně. Osobní otázka na vás. Je vám jasné, že ty škody, z hlediska vytlačení jsou vyšší než eh, například škody v souvislosti s požáry. A mm, dále bych chtěla ještě navázat na to, co jste řekl v úvodu. Vy jste řekl, že les má obrovský potenciál. Je vám také známo, že existují určité limity využívání lesů. Musíme chránit lesy před nadměrným využíváním a poslední otázka se týká také eh, toho stálého výboru. Ve vašich písemných stanoviscích to vypadá tak, že mm, se snažíte odkazovat na tuto radu. Já bych si přála, aby tento eh, výbor nebyl pouze odrazem členských států, ale by byl odrazem těch lidí, kteří skutečně hospodaří v lesích. Byla bych ráda, kdybyste k tomu zaujal stanovisko. Máte v tomto smyslu velkou odpovědnost. Děkuji, pan posel Nikov. Děkuji vám mnohokrát, pan Nekov. Děkuji vám mnohokrát. Pane komisaři, chtěl jste, abychom byli konkrétnější? Já se o to pokusím. Nejprve vám chci poblahopřát k víceletému implementačnímu plánu Evropské lesní strategie. Je dobře, že pro vás lesy nejsou jen řezivo. Řekl jste, že je důležité zachovat si lesy kvůli biodiverzitě. Byl jste v Bulharsku, lesy jste navštívil a viděl jste na vlastní oči, že i bylinky jsou velice důležité. My je sbíráme, rostou v lese, podobně třeba jako houby nebo různé jiné rostliny. Mně připadá, že sběr bylin by mohl být velice důležitým zdrojem zaměstnanosti pro lidi na oblasti. Konec konců používají se v kosmetice. Má otázka je následující. Myslíte si, že Evropská unie potřebuje strategii pro byliny. Možná, že by sběr bylin mohl být velice důležitým přispívajícím faktorem pro hospodářský růst. Je to jeden důležitý prvek pro biodiverzitu a Způsob, jakým jsou byliny sbírány, je velice důležitý, aby ta rostlina nebyla zahubena. Když se to nedodrží, tak výsledky mohou být katastrofální. Sběr bylin, jak už jsem řekl, je velice důležité. Je to důležitý prvek pro konkurenceschopnost sektoru lesů. Hovoříme-li o biohospodářství. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pan Andrew. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl také poděkovat, pane komisaři, za vaši přítomnost dnes večer tady mezi námi, když eh, víme, že ten program byl změněn. Já myslím, že eh, stejně jako moji kolegové, já se domnívám, že lesní strategie je zásadně důležitá z hlediska rozvoje venkovských oblastí. Chtěl bych říci, že přesto všechno mi připadá trošku prapodivné, že se hovoří o těch střednědobých a, e, projektech, když e, v současnosti prožíváme zemědělskou krizi všude v Evropě. A e, naši zemědělci mají potíže, ať jsou to výrobci mléka nebo chovatelé hovězího dobytka nebo vepřů. Já si myslím, že nemůžeme tak rychle zapomínat na realitu, která je pro nás každodenní. Eh, tady navazuji na to, co řekl pan eh, Hojzlík před chvíli. Vy stále říkáte, že není krize, ale realita, které čelíme každodenně v rámci našich zemědělců, eh, vypadá úplně jinak. Zástupce, zástupci mladých zemědělců eh, vás pozvali. Myslím si, že by bylo dobré reagovat na tyto výzvy. Ta situace je mnohem obtížnější, než eh, se eh, o ní hovoří zde v rámci i parlamentu, i komise. A chtěl bych ještě doplnit to, co řekli kolegové a položit vám jednu otázku. Jaké je vaše stanovisko a tady eh, navazuji na to, co bylo řečeno ohledně klimatické změny. Jak se díváte na tu mm, skupinu, lesnickou skupinu, která tady existuje a jak má podle vás vypadat takzvané mm, biolesnictví budoucnosti? Děkuji, bardzo proszę. Děkuji vám mnohokrát. Pan, pan Slimovič. Děkuji vám mnohokrát, díky pane komisaři, že jste přišel, že můžeme využít tuto příležitost k diskusi s vámi. Chci se vás zeptat na environmentální aspekty zemědělství, konkrétně environmentální aspekty lesnictví. Všichni víme, že pařížská schůze se blíží, všichni si uvědomujeme, jak důležitá konference to bude a všichni víme, jak důležitou součást lesnictví v zemědělství a obecně v klimatu hraje. Má otázka je, co vnímáte jako největší překážky, největší bariéry pro nějakou dohodu v Paříži, co se týká lesnictví a zemědělství, nebo příměji řečeno, co by se vám v nějaké pařížské dohodě líbilo číst si a co si myslíte, že tam asi napsáno nebude. Děkuji vám ještě jednou, že jste přišel. Děkuji, pan Vojčechovský. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V Polsku les, eh, lesy vlastní stát. Veřejné mínění pak lesy dosti zajímavý protože státní vlastnictví lesů je důležitým bodem našich volebních kampaní. Obrovská většina naší populace je toho názoru, že lesy by měl vlastnit stát a že by je měl otevřít všem občanům. Ovšem je zde jedna věc, která není tak úplně pochopitelná. Lesy absorbují velký objem CO2, a na to se v dobách, kdy bojujeme s globálním oteplováním a změnou klimatu, zcela zapomíná. Snažíme se využívat biomasu, což znamená, že vlastně snižujeme lesní plochu. Ovšem racionálně vzato bychom měli lesy spíše rozšiřovat, aby mohly hrát významnější roli v adsorpci CO2. To by byla racionální politika, ale protože žádnou politiku tohoto druhu nemáme, je potřeba začít pochybovat o tom, jaký je vlastně cíl všech těchto aktivit, kterým se říká ochrana klimatu, ale e, ve finále spíš slouží nějakému jinému skrytému cíli. Jsem jednoznačně pro, abychom začali zohledňovat roli lesů jakožto prvek, který chrání naše klima a celé naše životní prostředí. Děkuji vám mnohokrát. My jsme ve výboru provedli slyšení, kde nám představovali odborníci velice zajímavé závěry svých studií. Jsem si jist, že toto zdůraznění role lesů jakožto něčeho, co může působit proti změnám klimatu, je velice užitečné a měli bychom na to dbát. Ne všichni si uvědomujeme, jak rozsáhlý ten problém, eh, který zmínil Pavel Čechovský, je a jak pozitivní roli zde lesy eh, hrají. Paní, Demi, paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem trochu překvapená. Tato diskuze je samozřejmě bez pochyby velice zajímavá, ale pokud jde o tu strategii v oblasti lesnictví, tak máme evropskou strategii, zprávu Evropského parlamentu a teď eh, se začíná mm, schvalovat eh, další víceletý plán s tím, že ještě čekáme přitom na financování. Víme, že s tím je spojena celá řada problémů. A tak, jak říkají zemědělci v naší zemi, my pouze, pouze mluvíme a mluvíme a pole čekají. A e, je tady další věc, která je velice důležitá, zároveň velice relevantní a už to tady říkal jeden z mých kolegů, že my jsme velice rádi, když eh, zde můžeme s vámi probrat jakékoliv téma, ale myslím si, že by bylo velice vhodné, kdybychom využili této příležitosti a zeptali se vás i na další důležité věci. Říkala to už paní Rans Garcia, že tady existuje dosti nejasná situace Eh, ohledně toho, co nastěňoval nedávno pan Juncker a my bychom chtěli vědět, zda můžeme počítat eh, s eh, přeskumem SZP v roce 2016 nebo až v roce 2018. To je pro nás velice důležité, protože plán pana Junkera v tuto chvíli je nejednoznačný a my bychom byli rádi, kdyby se to vyjasnilo. Další věc co se děje s tím nařízením o e, dodávkách mléka a ovoce do škol. To je přece velice důležitá věc a není jasné, jak to s tím bude. V posledních e, dnech e, se začalo také jednat o rezervě, pokud jde o olivy a tuňáka. A já jsem z Andalusie, kde máme významné producenty z této oblasti a tak nás pochopitelně zajímá, zda dojde k navýšení této mimořádné nouzové rezervy a zda eh, bude umožněno navýšit množství vyprodukovaného eh, oleje. Takže je tady celá řada dalších věcí, které jsou velice důležité a musela jsem využít této příležitosti a i tyto otázky vám dnes položit. Děkuji. Nyní paní Petr. Děkuji, pane. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Eh, v regionu eh, v mojí zemi byly velké požary, 4 tisíce hektarů bylo zničeno, nejenom lesy, ale také vinice a čtyři Eh, miliony eur je celkový odhad eh, škod. Já bych byla ráda, kdyby komisař se mohl zasadit eh, za to, aby bylo možné opět obnovit výrobu na těchto vinicích a aby došlo k nápravě těchto škod. Vyše než 47 tohoto regionu je pokryto lesem a les mm, sehrává různé funkce, které jsou velmi důležité, například eh, zachycování CO2 a také ochrana životního prostředí. Eh, s ohledem na pařížskou konferenci bych se chtěla zeptat, kdy komise již hmatatelným eh, způsobem konkrétně a finančně začne podporovat lesy. Pan Bogovič má slovo. Chvala za besedu. Eh, lep pozdrav spoštovanému. Děkuji za to, že jste mi udělali slovo. Zdravím pana komisaře. Já jsem velice rád, že opět probíhá tato diskuse ohledně lesnictví. Paní Kestinger připravila velmi dobrou zprávu. My víme, jakou důležitou roli sehrávají lesy já pocházím ze země, kde 60 eh, plochy je zalesněno. A naší eh, zemi máme eh, obrovské množství dřeva. Jedná se o důležité ekonomické odvětví a dřevařství je tedy velmi důležité v tomto smyslu. My jsme v souvislosti s touto zprávou hovořili o eh, agrolesnictví a myslím si, že tento pojem je důležité, důležitý také pro moji zemi. Také je důležité propojit lesnictví s rozvojem venkovních, venkovských oblastí. To je velmi závažná otázka. A druhá dimenze, která je velmi důležitá, se týká toho, čemu říkáme oběhové hospodářství. A dřevo v tomto smyslu sehrává velmi důležitou roli ve všech možných odvětvích společnosti, stavebnictví, v chemických odvětvích. Mám dvě otázky, pane komisaři. Za prvé, jakým způsobem jste naprogramovali financování výzkumu v oblasti nových technologií. A dále je zda otázka, zda tyto prostředky budou také čerpány z Junckerova plánu. Děkuji, pane předsedo. Zdravím pana komisaře. Já nebudu hovořit o lesích protože myslím, že ta situace je velmi vážná v mnoha eh, evropských zemích a mnozí kolegové již hovořili o té krizi, kterou prožívá mnoho zemědělců, kterou prožívá mnoho odvětví a mnoho podniků. Ve Francii tento víkend jsme eh, měli na mysli velmi obtížný okamžik, protože eh, setkáme se abychom vlastně uctili památku 600 sebevražd, ke kterým došlo v zemědělství. To je věc, která by, a záležitost, která by nás měla oslovit. To je něco, co by vám mělo ukázat, eh, jak obtížnou situaci prožívají zemědělci v této chvíli. A my jsme vás oslovili mnohokrát a byli bychom rádi, kdybyste reagoval na tuto dramatickou situaci. Děkuji. Pan eh, Rope. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, díky za tuto příležitost ptát se vás. Měl bych na vás pár otázek. Za prvé, chtěl bych říci, že poté, co Litva dostala v roce 1990 nezávislost, Vrátili se lesy původním vlastníkům. Ve stávající době je zhruba polovina lesů soukromá. Zbytek jsou lesy státní. Fungují tam státní struktury, nicméně soukromé subjekty nemají v této oblasti dostatek zkušeností. Jaký je váš názor na spolupráci v oblasti lesnictví a jaké metody by měly být v členských státech využívány? Máme čerpat ze zkušeností jiných států? Jaké jsou možnosti pro spolupráci a podporu? A druhá oblast se týká mléčného sektoru. Eh, situace v mléčném sektoru v Litvě je velice obtížná. Setkávám se s eh, producenty mléka a všichni se ptají na to samé. Co pro nás udělá Evropa? Jak bude vypadat náš život do budoucna? Dojde k nějakým změnám, které zastaví propad cen? Můžeme očekávat zářnější budoucnost. Děkuji. Děkuji, paní moji. Děkuji, pane komisaři, za informace, které jste nám eh, předal. Děkuji také kolegům. A mám následující otázku. Eh, rád bych, ráda bych vás upozornila následující skutečnost. Pokud existuje eh, evropská strategie v oblasti lesnictví, tak pravdou je, že Velice často si klademe otázku, zda dochází k plánování e, odstraňování lesů a zda e, toto je přípustné. O co mi jde? Jde o to, aby se pomáhalo eh, obcím znovu obnovovat lesní porosty. Chtěla bych vědět, jak by bylo možné pomoci obcím a dalším zprávám a i soukromým majitelům, aby se podpořila udržitelnost lesu, Je možné naplánovat nějaká centra pomoci, evropská střediska. Děkuji. Další řečník. Srdečné díky, pane předsedo. Já myslím, že tady zaznělo již mnohé ohledně úlohy lesů a samozřejmě eh, ty lesy mohou sehrávat různé funkce eh, v různých zemích, mají hlavně ochranou funkci. Nicméně, ujal jsem se slova poté, co tady hovořil pan kolega Vojtěchovský. Já jsem mu porozuměl tak, jako kdyby eh, klimatické změny a ochrana klimatu byly v rozporu s ochranou lesů. To je přesně naopak. Pokud se nebude využívat eh, les, tak pak tady bude uzavřený systém z hlediska CO2 bude se zneužívat nebo využívat příliš nadměrně leso, lesy, nebudou se obnovovat. Jde o to, aby les zachycoval CO2, zvláště v souvislosti s ochranou klimatu. Les může mít svoji funkci v tomto smyslu pouze tehdy, pokud využíváme dřevo z lesů, a pokud se snažíme uspořit jiná paliva, takže nebylo by dobré, aby tady vznikalo matení pojmů. Eh, hospodaření s lesem obsahuje celou řadu důležitých faktorů a v každém případě pro ochranu klimatu je nutné postupovat racionálně, pokud to probíhá trvale udržitelným způsobem. Pan eh, poslanec Buda. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jsme měli možnost se s vámi opět sejít. Chci poukázat na zvláštní situaci, která panuje v Rumunsku a která souvisí s lesnictvím. Konkrétně jde o možnost vysadit les na bývalých pastvinách a mohou tam být vysazeny jakékoliv druhy stromů. V tuto chvíli to není povoleno, protože my jsme se zavázali, že budeme chránit pastviny až do roku 2016, že tak to zachováme. Pro nás je to tedy dost komplikovaná situace. Máme peníze, které bychom mohli vynaložit na výsadbu sadů, ale nemáme vlastně možnost tak učinit. nás. Ráda bych upozornila na to, že k tomuto potřebujeme rozpravu a potřebujeme jiný program než ten pomocný balíček, protože v zásadě ten balíček, vzhledem k tomu, co očekáváme, je k smíchu. A proto doufáme, že nám pomůžete ukončit to období, kdy jsme jenom vystaveni těm záplavám mléka, nic s tím neděláme. ten způsob vykořistali jsme čas vypovědí paní panu poslu. Děkuji. Dámy a pánové, pokud vidím, mluvili všichni, nikdo další hovořit nechce a proto teď nastal čas, abychom dali slovo panu komisaři. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Možná je tady Jedna důležitá věc, na kterou bychom neměli zapomínat, a to je, že na plenárním zasedání v září jste měli možnost eh, podiskutovat eh, o mléčném balíčku. Mluvili jsme o těch přímých platbách, které jsou eh, vypláceny ve vázané podpoře v přímých platbách a tak dále. To jsou obrovské investice, které jdou do venkovských oblastí a našim zemědělcům. A často mi to říkají němečtí zemědělci, že stále se jim ještě vyplatí eh, vyrábět, protože dostávají evropské dotazy. To je udržitelnost, eh, o kterou se staráme z evropské úrovni. Samozřejmě, že jsou tady výzvy a nikdo netvrdí opak. Ale eh, když slyším tato čísla, těžko se mi jim věří, pane Hojslingu. Dále k tomu, co říkal Paulo, to znamená mléko do škol a tak dále, tady, eh, tady se snažíme teď eh, vyzískat dodatečné prostředky do konce eh, roku, abychom mohli pokračovat v tomto systému, o kterém jsme před pár týdny hovořili. Pan Flanagan já nejsem, pane Flanagane, vyšetřovatel, skutečně jsem pouhým komisařem, takže nemám prostředky na to, abych vedl jakékoliv vyšetřování v rámci svého generálního ředitelství a na irských úřadech a velice dobře, že jste je informoval. A samozřejmě, že by bylo znepokojivé eh, něco takového, ale bohužel to vyšetřování vést nemohu a za to se omlouvám. Pokud jde o to, co jste říkal k oblasti lesnictví, tak eh, naše programy v Irsku uh, chtějí navýšit lesy až na 18% z 8%, takže předpokládáme, že skutečně dojde k eh, tomu, že eh, se vypořádáme s tou zvyšující se poptávkou po biomase a dřevě obecně. Dále máme k dispozici značné prostředky pro výzkum a vědecké programy, za které odpovídá komisař Moedas a sem spadá eh, samozřejmě i také ta oblast eh, bioenergetiky, eh, bioekonomiky obecně, takže Eh, myslím, že vaše očekávání tady eh, mohou být v Brzku naplněna, i pokud jde o roli eh, lesnictví obecně ve využívání půdy, ale také v souvislosti s růstovou strategií, o čemž hovořil pan Bogovič ze Slovenska, kde říkal, že 30% území je zalesněno a tak je proto velice důležité vidět, jak bude vypadat tato politika v této oblasti. Řada z vás hovořila o roli soukromých vlastníků. Skupina pro občanský, eh, občanského dialogu pro lesnictví byla obeznámena s tímto plánem a bude přizvána k provádění. Předseda skupiny je sám soukromým vlastníkem lesa, takže já doufám, že vás to ujistí a ujistí to také vlastníky, soukromé vlastníky lesů, že na ně nezapomeneme. K tomu, co říkal pan Buda, možná kdybyste mi poslal přesné údaje a tak mohu prošetřit eh, tu vaši záležitost. Ta další věc, o které hovořil pan Egnu, jestli se nemýlím, nemáme společnou lesnickou politiku, tak jako máme například společnou zemědělskou politiku, ale máme strategii pro lesnictví a uh, Potřebujeme ji eh, proto, že tady máme 7,2 miliard eur na tuto oblast. Je to tedy obrovská odpovědnost, abychom dobře využili peníze daňových poplatníků. Zároveň ovšem zdůrazňujeme roli členských států při provádění této politiky a strategie. A není to v mm, součástí smluv takto explicitně, ani to nenavrhuji, ale přesto si myslím, že máme možnost eh, přinést svou přidanou hodnotu, přispět tvorbě pracovních míst eh, a udělat více než doposavat. Pan komisař Katajnen se snaží spolupracovat eh, na základě svých zkušeností eh, z Finska a tak dále a snaží se přispět k tvorbě pracovních míst jak v oblasti lesnictví, tak i v dalších oborech. Nebudu teď předkládat žádné návrhy na vznik společné lesnické politiky, o tom vás ujišťuji, ale před, přesto si myslím, že potřebujeme strategii, abychom zajistili efektivní vynaložení prostředků daňových poplatníků s tím, že dbáme na zásadu subsidiarity. K Paulovi už jsem se obracel, komise připravuje finální verze dokumentu, Zatím jsme se ještě neobrátili na parlament a nepožádali o vyjádření stanoviska, ale samozřejmě, že eh, poznatky a postřehy poslanců Evropského parlamentu vezmeme v potaz a budeme vás průběžně o provádění tohoto víceletého plánu informovat. Pokud jde o, poptá, o poptávku po e, surovinách, diverzifikaci trhu a tak dále, tak samozřejmě, že to představuje obrovskou výzvu pro udržitelnost lesů a nastavení správné rovnováhy mezi poptávkou, nabídkou a zajištěním e, udržitelnosti. A právě z tohoto důvodu Evropská komise spolupracuje se všemi zainteresovanými subjekty, s členskými státy a východiskem a základem naší spolupráce eh, jsou samozřejmě pečlivé analýzy současné situace a stavu lesů, provádění lesnické politiky v jednotlivých členských státech. Eh, zpráva eh, pracovní skupiny byla právě stálým lesnickým výborem schválena a bude tedy samozřejmě vzata v potaz i Evropskou komisí. Nová politika pro biomasu. Ta musí také samozřejmě zapadat do udržitelné lesnické strategie a také do koncepce nepřímého využívání půdy, jak jste o tom hovořili vy nedávné eh, době se sešli ministři životního prostředí v Rize a eh, shodli se na tom, že je třeba eh, řešit dopady Eh, používání obnovitelných zdrojů na ochranu životního prostředí, že třeba hledat řešení v této oblasti. Já jsem také v kontaktu s komisařem Katajnem, pokud jde o klimatické, eh, s komisařem Kaňátem, pardon, pokud jde o klimatické změny a roli lesnictví a lesů obecně. To samozřejmě bude zohledněno v našich diskuzích. Pokud jde o bioenergetiku založenou na biomase z lesu, to je samozřejmě zdroj obnovitelné energetiky a e, počítáme s tím v našich plánech do roku 2020. Využívání biomasy podporuje Evropská politika pro obnovitelné zdroje, to součástí prováděcích plánů členských států. Komise navrhne v roce 2016 nový balíček, kde se bude hovořit také o udržitelném využívání obnovitelných zdrojů v vytápění a v dopravě. A vezmeme v této souvislosti v potaz také regionální eh, projekty a programy a budeme zohledňovat eh, lesy a lesnictví. Podpora eh, bude také poskytována pro uvádění biomasy na trh, tedy komerčním produktům a na základě informací, které máme, má je 3,3 miliardy již proinvestováno do eh, těchto programů obnovitelných zdrojů na základě eh, biomasy v členských státech. Celkově komise podporuje, aby fungoval takovýto trh v Evropské unii založený na síle eh, poptávky. Musíme nastavit hranice pro fungování takového trhu, abychom zabránili jeho případnému selhání. Vzhledem k tomu, že zdroje jsou omezené, tak je třeba využívat veškerých surovin takovým způsobem, že maximálně vytěžíme jejich eh, hodnotu a zvážíme vhodnost použití eh, dřevařských výrobků pro konkrétní užití. Aby to bylo možné, tak eh, samozřejmě musíme odstranit překážky pro dobré fungování trhu s dřevem. Evropská komise v tuto chvíli situaci analyzuje. E FRD e, do roku 2020 e, má i prostředky pro přírodní katastrofy, lesní požáry, sucha a tak dále. O tom jste hovořili vy v souvislosti s Jižní Francií, takže tento program pro obnovu venkova může být využit i například pro obnovu lesů po lesních požárech. Takže Tímto chci eh, vyjádřit eh, soustrast rodinám obětí eh, v Jižní Francii. Pokud jde o systém, o informování o lesních požárech, tak ten již nyní existuje. Snažíme se řídit tuto databázi informací. Jsme v úzkém kontaktu s odbornými skupinami v členských státech. Kromě toho existuje mechanismus civilní ochrany na evropské úrovni Členské státy mají povinnost zpracovávat analýzu rizik eh, a být připraveni na řešení takových rizik. Pokud jde o programovací období do roku 2020, Evropská komise zpracovala eh, vodítka pro členské státy a pro správné používání eh, opatření v boji proti lesním požárům. Členské státy si sami klasifikují oblasti jako eh, vysoce či nízkorizikové. Já bych ještě zdůraznil otázku nedřevařských výrobků, které jsou také nedílnou součástí našeho přechodu k, k zelené ekonomice. Nové nařízení o obnově venkově a rozvoji venkova zohledňuje investice i v oblasti lesnictví, i investice v oblasti nedřevařských eh, eh, oblasti nedřevařských výrobků a v jiných oblastech než v oblasti zemědělství. O co nám jde, je snížit eh, spotřebu na celoevropské úrovni. Role lesů v přechodu k zelené ekonomice, zelenému hospodářství je samozřejmě velice důležitá. Členské státy spolupracují v této souvislosti také s mezinárodními organizacemi, bojují proti znehodnocování lesů, proti eh, odlesňování, proti klimatickým změnám a usilují o dodržení eh, cílů udržitelnosti. Pane předsedo, myslím, že tím jsem pokryl snad většinu těch dotazů. Možná jsem neodpověděl úplně na vše, ale snažil jsem se projít si své poznámky a zodpovědět vaše dotazy. Pokud jsem něco vynechal, nebo to byly nějaké od, odborné záležitosti, tak eh, je možné mě ještě následně kontaktovat. Děkuji. Děkujeme, paní komisářu. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Všichni si uvědomujeme, že lesy jsou tématem spadajícím do mnoha portfolií, nejenom zemědělství, ale zdravotnictví, změna klimatu. A právě proto je zapotřebí tento komplexní přístup. Strategie pro lesnictví proto musí být nahlížena v širším kontextu. Uvědomujeme si také, že lesy spadají do pravomocí členských států, ale je potřeba vzít v potaz, že je potřeba organizovat koordinovanou aktivitu, jako jsou třeba konference. A to konference pořádané různými stranami napříč Evropou, podporované nejrůznějšími výbory Evropského parlamentu. To je ta integrace, kterou potřebujeme. Financování, to je další téma. Bez financování výzkumu a vývoje nikam nedojdeme. Děkujeme vám mnohokrát za tuto diskusi. Jsou zde určitá naléhavá témata, jako například mléko a mléčná krize. Doufám, pane komisaři, že vás nepřekvapilo, že to tady zaznělo. Všichni z nás se setkávají se zemědělci. Včera jsme se s nimi setkali, předevčírem také byla jedna akce uspořádána pro nás to je denní chléb. Neznamená to, že bychom zapomínali na strategii pro lesnictví. Myslím si, že paní Köstinger to velice krásně schrnula. Pane komisaři, děkujeme vám ještě jednou, děkujeme i vám, dámy a pánové. Setkáme se opět příští týden v pondělí v 15 hodin. A poté v úterý začneme v 9 hodin ráno velice složitým hlasováním. To bude zpráva pana Heuslinga. A pak ještě máme odpolední část. Děkuji vám ještě jednou. Užijte si Štrasburg. A jak víte, čeká nás velice důležitý event, aby se tak řeklo, velice důležitá událost, takže si užijte i tu. Děkuji a naschledanou příští týden.